Dear colleagues, probably. je na čase, abychom se pustili do práce a můžeme se pustit do dalšího bodu na pořadu našeho jednání a sice slyšení kandidátů na funkci výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky. Jenom připomenu kontext. Na základě výběrového řízení byl jmenován pan Guido Razy výkonným ředitelem Evropské agentury pro léčivé přípravky 6. 16. Pardon, listopadu 2011 eh, na pět let. Ale jak si pamatujete, během toho pětiletého období jsme narazili na určité problémy, A nyní tedy eh, zahajujeme postup znovu. Představenstvo EMI eh, jmenovalo nebo předložilo jako kandidáta pana Razeho 1. října a teď eh, provedeme slyšení, abychom se dověděli, jak pan eh, Razy eh, vnímá situaci a abychom mohli položit otázky. Formát je následující. To slyšení bude trvat asi dvě hodiny. než dáme eh, příležitost panu Razimu, aby přišel s úvodním prohlášením asi 10 minut a potom budou dotazy a odpovědi minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. A pokud bude třeba, a je ještě 45 vteřin na druhou odpověď nebo na následnou otázku. A pět minut potom na závěrečnou odpověď. Takže nejdříve na začátek dáme panu Razimu prostor k závěrečnému prohlášení. Potom budeme hodnotit výkon pana Raziho dnes odpoledne na zasedání koordinátorů. Nejdříve dám eh, slovo tedy panu eh, Razimu na jeho úvodní proslov a potom eh, začneme tedy debatu. Pane Razi. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, je velice dobré být tady sami v Bruselu v Evropskému parlamentu. A já bych vám nejdříve poděkoval za podporu, kterou eh, tolik z vás vyjádřilo mě eh, v posledních letech. Dnes mám tedy eh, možnost představit svou vizi pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a systém eh, autorizace eh, nebo schvalování těchto přípravků. To je něco, co eh, mi opravdu leží na srdci. Myslím, že procházíme zásadní transformací systému vývoje, léč, vývoje a schvalování léčiv. Myslím si, že je to největší změna v mých 35 letech v oblasti veřejného zdraví, co by lékaře, výzkumníka a regulátora a myslím si, že na konci tohoto procesu můžeme očekávat, že eh, zdravotní péče se bude poskytovat úplně jinak než dnes. Myslím, že jsou tady čtyři eh, základní eh, faktory ovlivňující tento proces. Za prvé je to rostoucí složitost medicíny a toho vědeckého poznání k vývoje léčiv 40 let molekulární biologie nám um, umožnilo udělat si představu o původu a příčinách nemocí na molekulární úrovni, až na molekulární úroveň. A tato úroveň, myslíme, bude klíčová buď pro transformaci nebo pro úspěch tohoto rozvoje medicíny, říká řečník. Druhým faktorem je globalizace v vývoji a výrobě eh, léčiv. Dnes 85% eh, léčiv spotřebovaných v Evropě má alespoň eh, jeden výrobní krok někde mimo Evropu. A proto ty zásobovací řetězce, dodávkové řetězce pro výrobu léčiv jsou velice složité a také citlivé k citlivé na narušení. Víme, že i problém jakéhokoliv výrobce někde na světě může vést k nedostatku nějakého základního léku někde jinde. Třetím eh, faktorem je eh, počet a rozmanitost eh, aktérů zapojených do doručení léku od laboratoře až k pacientovi. Myslím si, že desetiletí už je medicína regulována tak trochu izolovaně. Ve skutečnosti dnes eh, regulátoři musí pracovat s takovým počtem zainteresovaných stran a s dalšími, s výzkumníky, eh, firmami, investory, eh, orgány posudujícími technologii, zdravotnictví, plátci s pacienty a s zdravotnickými profesionály. My už spolupracujeme intenzivně s řadou z těchto aktérů, ale teď je možná čas přejít od spolupráce k integraci, abychom opravdu eh, byli schopni dávat pacientům eh, lepší léky dříve. V neposlední řadě si myslím, že jedním eh, z důležitých faktorů je legislativa, kterou zavádíme. Legislativa eh, o farmakovigilanci eh, zásadně eh, změnila to, jak monitorujeme a regulujeme vývoj léčiv. A teď nařízení o klinických zkouškách zavedlo na nejvíc transparentní systém dozoru a tedy zkoumání v rámci klinik. Klinického zkoumání tedy. A teď doufáme, že něco podobného e, zapříčiní i e, legislativa o, o e, léčivých připravujících pro zvířata. Musím říci, že naše procesy jsou stále složitější díky měnícímu se prostředí. Hovořím o transformaci, která má velký potenciál dále zlepšovat a naplňovat očekávání a sliby která se, se s tím pojí, které se s tím pojí. Všichni si musíme být vědomi těch výzev, které jsou na cestě, tak, aby mm, ty výzvy nakonec se obrátily v lepší pro pacienty. Myslím si, že základní otázka, kterou musíme řešit, je otázka udržitelnosti. A vidíme tady alespoň tři úrovně udržitelnosti. Za prvé je to udržitelnost eh, systému zdravotní péče. Vývoj nových léčiv mm, může eh, rozbourat financova, systém financování v eh, řadě zdravotnictví v Evropě. Čím dál tím více pacientů nebude mít příležitost mít eh, prospěch z toho obrovského pokroku, kterého jsme učinili i v dosáhli v posledních 40 letech. Za druhé musíme eh, řešit udržitelnost naší vlastní eh, sítě eh, regulace léčivých přípravků v Evropě. V současné době my potřebujeme nejenom prvotřídní experty, ale také pro tvorbu regulace, ale také musíme řešit stále širší škálu různých eh, specializovaných problémů a na to potřebujeme specializované experty. Takže regulátoři by měli mít eh, schopnost eh, řešit tyto stále se měnící cíle. A za třetí, musíme se postarat o udržitelnost výzkumu a vývoje v Evropě. Investice do léčivých přípravů v Evropě se snižují a náklady se zvyšují. Je to podstatné tak, abychom udrželi konkurenceschopnost a abychom poskytovali stále nové a lepší eh, léky pro pacienty. Sem patří nejenom pro eh, novinky pro, objevu, pro vznikající nemoci, jako je třeba ebola, ale musíme se eh, zabývat starými nepřáteli, aby se nevrátili, například antimikrobiální odolnost a rizika která působí e, bakterie e, odolné vůči e, vícečetným antibiotikům. Čili řešíme efektivitu tím, že my jsme například změnili strukturu EMA. A za druhé, musíme oznámit důvěru nebo posilovat důvěru eh, veřejnosti v to, co se dělá. Například tady byla to eh, rámcové rozhodnutí o eh, důvěryhodnosti dat z klinických pokusů a potom je tady přístup k příslušným datům tedy. Já se neustále snažím zvyšovat excelenci v oblast, v této oblasti, protože to je základ důvěry veřejnosti v eh, naší práci. Také je třeba, abychom postupili do další fáze. Myslím si, že musíme eh, zkrátit dobu eh, do, mezi chválením léku a jeho zpřístupněním pacientům. A zajistit zároveň bezpečnost. Musíme zvýšit předvídatelnost našich procesů pro eh, tvůrce léčiv a zároveň musíme posílit eh, vztahy s eh, orgány posudujícími zdravotnické technologie. Musíme sladit svoji práci tak, abychom mohli zracionalizovat naše procesy na vysoké úrovni. Nové nástroje, které nám dala legislativa o garanci, nám opravdu umožňují lépe pole, pochopit dopad léčiv v reálném životě. V Evropě eh, žije 500 milionů obyvatel. A hmm, potřebujeme eh, tedy posuzovat jenom bezpečnost, ale také efektivitu eh, v léčiv. A to je jedinečné. A to je jedna z výzev, které, kterým teď EMA čelí na některá ta řešení, která by nám umožnila eh, udržet eh, tedy eh, udržitelnost toho systému a jeho kvalitu. Myslím, že budeme schopni toho dosáhnout jenom, když budeme spolupracovat všichni. Všichni, všichni zainteresovaní aktéři. A no to potřebujeme i vás, potřebujeme i Evropský parlament na to, abychom mohli uh, Eh, zaujmout eh, ucelenější přístup eh, k celému životnímu cyklu léků, abychom mohli zajistit zlepšení zdravotní péče pro pacienty za náklady přijatelné pro společnost. Děkuji vám za trpělivost a budu si ještě naše otázky. Děkuji vám a teď se pustíme do prvního kola otázek koordinátorů. Takže minutu na otázku a dvě na odpověď. A potom jednu minutu na poslední o odpověď. Začne Petr Líze. Vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předseda, děkuji, pane Rázi. Myslím, že již jsme s vámi učinili dobré zkušenosti a proto eh, teď, co se týče mm, obsahové diskuze, tak se můžeme na to soustředit. Co se týče vzdělání, jsem mikrobiolog, a proto bych se chtěl zmínit o tématu, o kterém jsme již hovořili. To je rezistence vůči antibiotikum. E, Právem se řekl, že tady máme e, návrh komise, týká se to e, veterinární medicíny a antibiotika u zvířat. Ovšem, museli, měli bychom se dostat také k antibiotikům u lidí. Eh, parlament se obrátil na komisi, eh, předali k tomu rezoluci a návrh a rádi bychom měli podporu k tomuto tématu, abychom pokud možno příští rok dostali návrh, jakým způsobem bychom mohli inovativní antibiotika také Eh, používat eh, u lidí a jak bychom mohli vytvořit eh, správné rámcové podmínky. Mohl byste se k tomu vyjádřit, co by se v této oblasti mohlo udělat? Um, thank you, Mr. Lise, for this. Děkuji, pane Líze, za tuto otázku. Myslím si, že jste se dotkl jednou, jednoho ze třech pilířů tedy té možnosti mít nové nástroje týkající se antibiotik proti tedy na, pro boj proti rezistenci. Takže to je to, co... A mě tedy samozřejmě zajímá ta regulační stránka věci. Již mnoho let eh, funguje Task Force, pracovní skupina, která neustále eh, eh, zkoumá, jak tedy používat nové nástroje nebo navrhovat nové nástroje tak, abychom eh, měli takový zrychlený eh, postup pro přijímání, pro povolování nových antibiotik. To je důležitá část celého systému, ale poté, co eh, samozřejmě toto Mm, budeme podporovat, tak eh, spolu s těmito opatřeními na ochranu nových antibiotik, tak budeme mít eh, mm, musíme potom mít pod kontrolou to, že se budou správně předepisovat, tak aby opět ta nová potenciální antibiotika zase nebyla ohrožena a e, v podstatě nebyla zneužívána jako ta stávající antibiotika, by vznikla tedy nová rezistence na tyto nové léky. Jsem přesvědčen, že určitě budeme mít možnost tedy e, i tedy apelovat a podporovat firmy, aby do toho investovali, ale to už eh, bude znamenat více holistický přístup. Eh, znamená to vytvořit stabilnější prostředí, aby se toto mohlo řešit. Děkuji. Myslím, že to je správným směrem. Chtěl bych to vědět ovšem konkrétněji. Potřebujeme právní rámec, podle mého názoru kde na jedné straně eh, máme určité látky, které se plánují, ale neuvádějí se ještě na trh, eh, protože to představuje velkou finanční zátěž uvést takové nové léky na trh. A kromě toho nová antibiotika by mě neměla být nasazovat eh, prostě okamžitě, ale volitelně. Takže je to velká výzva pro příslušný průmysl abychom dali podnět, ale abychom nepodporovali příliš široké používání. A na to potřebujeme v letošním roce zcela konkrétní návrhy. Eh, společně s komisí bychom měli mít příští rok na stole návrh, který toto bude zaručovat. Eh, thank you for, for... Děkuji za toto vyjasnění. Ano, my jsme v takové pozici, že bychom měli podporovat e, ten mm, konečný názor a e, to je tedy ten technický přístup, abychom skutečně podporovali tyto investice. Víme, že tady jaksi e, je to mm, tedy zatím tedy cesta velice úzká, ale měli bychom ji podporovat a jsme na to připraveni. Děkuji. Ani Matias. Dank. No, děkuji vám, pane profesore Rády. V první řadě jako jste kontaktní osobou pro Evropský parlament a chtěl bych vám především poděkovat za tu velice dobrou spolupráci od roku 2011. Tehdy jsem byl předsedou a byli jsme velice otevření a měli jsme vždy velice transparentní spolupráci. Co se týče naší frakce, tak přístup eh, k lékům, k medicíně, k zdravotnictví je velice důležitým tématem četných členských státech zaznamenáváme, že tomu tak není po eh, posledních 10-15 letech. To se také uvedl ve svém příspěvku, že celý zdravotnický sektor se opravdu nachází v masivním pohybu a mění se. Eh, k tomu jsme eh, založili pracovní skupinu Access to Health a krom, také jsme před letní přestávkou Eh, zorganizovali slyšení. A přitom se ještě jednou potvrdilo, že celá tato oblast eh, eh, co se týče Pathway Technology Assessments, je velice široké pole. Emma i my jsme to již uvedli na správnou cestu, ale velice podrobně bych chtěl od vás vědět, co již z vaší strany Eh, vaše agentura EMA zamýšlí udělat v příštích letech? Co můžeme my jako parlament očekávat? Podle našeho názoru je to jedním z klíčů eh, k tomu, jakým způsobem můžeme nabízet eh, nejenom zdravotnické služby, ale také léky v této oblasti. Co je možné toto udělat? Um, thank you for the... Děkuji za tuto otázku panu Grotemu. Ano, skutečně. Eh, naše eh, eh, angažovanost, pokud jde o hodnotící orgán, takže my tedy ale fungujeme, tedy ten systém, který funguje po té, co ten, pokud EMA vydá souhlas, takže to je systém, který je třeba dále rozpracovat. Víme, že povolení pro uvádění na trh nezajišťuje samo o sobě přístup k lékům. A kdybych to měl stručně popsat, tedy jak já to vidím, že tedy agentura EMA by měla spolupracovat, angažovat se, tak nyní my máme 60 společných a paralelních eh, stanovisek, které předkládáme eh, hodnotícímu orgánu. Komise to podporuje a mm, to je zdroj eh, tedy velkých znalostí a ukazuje nám to, že je těžké spolupracovat a ukazuje nám to i možnosti, kde zlepšit spolupráci. Do budoucna to vidím tak. Obrovská výhoda pro podporu inovací, a nejenom abychom podporovali inovace, ale aby vůbec pacienti měli přístup k těmto inovacím, je, když tyto dva procesy budou probíhat paralelně od samého počátku, což bude pro užitečné pro pacienty, protože pacient bude vystaven méně testům a těch testů bude méně a tady, ta, tady tam, kde ta otázka bude jasná a když ta odpověď bude jasná obou těm komunitám, i e, tedy bude to jasné obou. A to znamená, bude to, e, budou lepší testy, menší expozice pacientů, a lepší údaje data a chyt, e, rychlejší odsouhlasování léku. A asi, co je nutné, jak jsem řekl v úvodu, je začít integrovat tyto dvě komunity. Omlouvám se za spoždění, a protahování odpovědi. Děkuji. Vielen, vielen Dank. Eh, děkuji vám. Je jasné, že je to důležitý nástroj co si přejete od parlamentu, jestli se můžu zeptat, co můžeme my v tomto smyslu učinit, co můžeme posunout ku předu ještě. Samozřejmě na jedné straně je to otázka financí. V současné době se právě radíme ohledně rozpočtu a to je zaměřeno nebo adresováno také komisi. Je mezi námi generální ředitel, kterého tady také srdečně vítám. Jestliže budeme chtít eh, začít nové věci, tak eh, musíme na konci také zajistit, eh, že to budeme moci financovat. Ovšem, když bude někdo registrovat nové léky, tak musí také za to zaplatit. Samozřejmě se musíme postarat o to, aby byla včasná registrace. Ovšem, můj dotaz zní, v čem můžeme pomoci my, aby všechny tyto věci probíhaly rychleji. I try to recover the time. Já se pokusím teď dohnat ten čas, tedy zkrátit toto, kompenzovat a odpověď bude krátká a jednoznačná. Já chci, abychom podpořili společné kroky, které teď dělá EMA a komise, které se snaží tedy eh, podporovat tyto společné akce, aby po eh, eh, tom třetím legislativním období, abychom měli zdroje na toto. A my budeme požadovat jenom to, co potřebujeme, ale pokud eh, bychom měli i dělat nové aktivity, tak určitě budeme potřebovat na to i eh, personální, větší personální podporu. Děkuji. A nyní pan Pěka za EKR. Děkuji, pane předsedo, eh, pane profesore. Pokud je eh, eh, o proceduru registrace léčivých přípravků, tak to je velice důležitá věc a, mm, týká se to za jedno účinnosti a za druhé bezpečnosti. Ať to už pominu úplně dostupnost. A chtěl jsem se zeptat na jednu velice důležitou věc. Registrační proces evropských agenturách, eh, včetně eh, v procesu v EMě, je eh, dlouhodobý, trvá. A nové výzvy, zejména u antibiotik, u onkologie, u zácných chorob, tak to je poměrně obtížné. Máte nějaké plány, které by eh, bylo třeba zrealizovat jak v legislativě, tak eh, pokud je o stránku strukturalizace, abyste urychlili eh, registraci nových inovativních léčiv, podobně jako u dnes u biopodobných léčiv, budou ty procedury centralizované nebo i nadále budou decentralizované národní? Thank you, Mr. Fischer. Děkuji. Ano, myslím si, že tady v podstatě probíhají dvě velké iniciativy, kdy se snažíme zracionalizovat ten proces, aby byl efektivnější a kratší tedy ve finále. O to jde. Máme zde dvě iniciativy, Mm, na kterých pracujeme v úzké součinnosti s Evropskou e, komisí a s iniciativou STEMP, tedy rychlejší přístup k inovativní medicíně, jak jsem vysvětlil, a máme zde i jeden pilotní projekt v agentuře, takzvaný adaptivní přístup, se to jmenuje, kde jde o to identifikovat e, ty slibné léky, které je třeba podporovat. Jejich vývoj je třeba celý podporovat a pokusíme se ještě zahájit další iniciativu ještě teď a bude se nazývat Prime. Cílem této iniciativy bude identifikovat eh, tyto slibné léky a to především ty léky od těch menších eh, středně velkých podniků, které nemají zase takové Mm, zdroje a know-how na to, aby mohli eh, eh, jak si provést celý ten proces sami. Proto eh, si myslíme, že EMA by mohla zde efektivně podporovat je v tom, aby nejlépe využívali omezené zdroje, které mají, nejlépe využívali ty testy na pacientech a aby skutečně se zkrátila ta lhůta, eh, aby se neprováděly zbytečné aktivity, které se někdy musí provádět, anebo provádí jenom kvůli tomu, že nemají dostatečné know-how, neznají tedy všechny ty procedury. Děkuji bardzo, to už jste. Děkuji, eh, teď už je to mnohem jasnější. Pane profesore, eh, předpokládáte nezbytné legislativní změny, tak aby ten eh, proces eh, autorizace nových inovativních léků byl eh, zracionalizován? A do jaké míry byste byl pro liberalizaci jako agentura některých klinických řečník nemá překlad. Tak už je to v pořádku. Takže ještě jednou možná. Takže mně šlo uh, o celý ten registrační proces. Myslíte si, eh, že jsou tady eh, nezbytné změny správních procesů, pokud je o klinické zkoušky? tak aby eh, nové léky se daly dát, eh, zejména pokud jde o antibiotika a eh, o onkologické nemoci nebo vzácné nemoci rychleji pacientům. Vidíte tam nějaké změny u těch administrativních postupů? Uh, yes, certainly there might be some no, určitě. Tady lze zlepšit legislativu, tak aby celý ten proces se zrychlil, přesně tak, jak říkáte. Vy jste to vystihl. Ale myslím, že již i ve stávající legislativě máme řadu nástrojů, eh, které eh, nedostatečně nebo nepříliš efektivně využíváme. Takže nejprve bychom měli se zaměřit na ty stávající nástroje, které máme, a na, měli se zaměřit na jejich používání, výklad a podobně. A, a podle toho případně ještě e, pozměnit legislativu nějakou ad hoc novelizací. Já myslím, že to bude efektivnější, než přijímat, revidovat e, celou legislativu. Děkuji. Paní Rýs nyní. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane profesore, vítejte opět zde na výboru a zde bych chtěla i pozdravit pana Nistiko, našeho bývalého kolegu, eh, se kterým jsme hodně spolupracovali. A já vím, že máme málo času, takže bych navázala na to, co jste eh, již řekl, pokud jde o transparentnost. Víte, že pro nás transparentnost je velice důležitá, je důležitá pro občany. A vy jste řekl, že to je zásadní osa vaší tedy angažovanosti od roku 2011. E, I je to reflektováno v rozpočtu EMA a jde o zveřejňování údajů o farmaceutických firmách, pokud je o klinické testy. Například vy jste řekl, že náš systém zde je nejvíce transparentní a vy ještě chcete ho zlepšit, vylepšit a prakticky teď kromě Mm, toho termínu, co tím eh, eh, rozumíte více. ještě, eh, v čem zlepší tu transparentnost. A víte, že konflikt zájmu je velice důležitá věc, především pro občany, kteří toto velice sledují. Ano, děkuji. Děkuji za to, že jste opět mě přizvali mm, k diskuzi o tomto významném tématu. Více transparentnosti. Ano, my jsme, já myslím, eh, eh, jaksi mm, na předním místě eh, na světě, pokud jde o transparentnost. My víme, že naši kolegové v jiných částech světa jsou trochu z toho nervózní, že jsme takovými průkopníky. Okay? Okay. You can continue. Yeah. Um, so, uh... Takže pokud jde o e, klinická data, tak asi jakmile začneme, tak bude zcela přirozené, že začneme e, Eh, šířit daleko více, více dat, údajů a tak, aby se používali co nejlépe. Je dobré schromažovat údaje, ale potom je to otázka, jak je používat a to se musíme naučit nebo to musíme zlepšovat. A určitě zde nám pomůže technika, technologie nová. A pokud jde o konflikt zájmu, Samozřejmě my nejsme policejním orgánem. My musíme tady pouze se spolehnout na to, co, jaké informace dostaneme, na to, ale budeme se snažit eh, dělat víc a určitě uvítáme podporu všech, aby eh, se nám do tyto informace, aby se nám tyto informace o konfliktech zájmu dostávaly. Jak jsem řekl, nejsme policie, my v podstatě musíme se spolehnout na to, co se deklaruje, i když víme, že třeba to není úplně dostačující. V tomto potřebujeme podporu od dalších institucí a pokud, a určitě by musela být přijata určitá pravidla, kdybychom měli dělat více. A my zde nemáme ale dostatečné zdroje na to. Víme, že jak je problematické toto řešit. Děkuji. Paní Rýs, děkuji za upřesnění. Ještě další věc. Když si opět přečtu tady vaše eh, eh, jak si úžasné kurikulum víte, tak na mě dělá dojem řada věcí, ale i to, že v podstatě vy máte velké vztahy s americkými partnery FDA například a FDA možná má nějaké zkušenosti, takzvané best practices, kterými bychom se my mohli inspirovat. Neřekla bych, že bychom je měli importovat bez toho, aniž bych chtěla vstupovat do polemiky o ty typu. Tedy jak vy vidíte posilování tohoto transatlantického vztahu? A zde bych navázala na Matiase Groteho přístup k lékům zde mm, to jsou ty vzácné nemoci, například tady pacienti mají velká očekávání a často jsou zoufalí, protože do těchto léků se na tyto nemoci vzácné se v Evropě neinvestuje. Ano, to je e, velice dobře položená otázka. Dobře. My přímo nejsme zapojeni do vyjednávání o smlouvě TTIP, ale co se můžeme ponaučit od nich, je, pokud jde o kvalifikaci těchto vzácných léků, vzácných nemocí, tady jsme v přední linii, ale musíme opět mít jistotu, že naše politika transparentnosti nebude jim způsobovat nějaké problémy a Já tedy bych pledoval proto, abychom ne, eh, ne tedy mm, jak si omezovali nebo zmenšovali eh, ty, to, čeho jsme již dosáhli, pokud je o transparentnost klinických testů. My se snažíme teď být efektivní a máme další pilotní projekty, jako například Prime, který eh, využijeme. Děkuji a nyní za GUE paní Minér. Děkuji, pane předseda. Za evropské občany a obecně a zejména um, Zejména pro moji eh, stranu je eh, lékařská péče důležitá věc. Musíme se eh, postarat o to, aby se léčiva vytvářela objektivně a předepisovala objektivně, kde bude pacient jako nejvyšší priorita a potom vydávání prostředků daňových poplatníků bude také velká priorita. To si vyžaduje transparentnost a také eh, to, abychom no, ne, nestarovali ty podmínky příliš přísně. Musíme eh, být, vy musíte být vel, velmi nezávislí, eh, musíte mít odstup od farmaceutického sektoru. Vy jste svojí politiku transparentnosti si vyvolali, zasluhovali kritiku v minulosti hodně. Kolega už se tady na to ptal. Potom EMA eh, 83% má právě od průmyslu. A na to se chci zeptat. Jak budete eh, eh, střežit hranice mezi věcnými záležitostmi lékařského sektoru a obrovskou lobby a na druhou stranu agenturou, kterou máte hájit v zásadě občany. A co Týza, co, to, tam eh, předseda eh, přerušuje řečnici, myslíte si, že tam se to vyvíjí pozitivně nebo negativně? Thank you for this question. Děkuji za otázku. Opět, eh, jeden z klíčových problémů, které musíme čelit každý den. Ano, přes 80% našich problémů je z eh, tohoto eh, odvětví FISO. My poskytujeme eh, službu a nezaručujeme jim výsledek. Průmysl si váží toho poctivého ohodnocení, protože i je to také oceňuje tváři v tvář konkurentům. Musíme být ovšem konzistentní. Eh, konzistence a eh, neotřesnost té vědecké práce, to jsou klíčové plíře pro to, abychom byli důvěryhodní jak v očích veřejnosti, tak v očích těch, kteří eh, očekávají služby průmyslu, tedy služby odvětví. Potom a ta druhá otázka, potom, eh, pokud je o eh, sankce, vím, že na to o tom parlament eh, pracuje. Pokud celé odvětví tedy odhalí základy, tak to umožní nebo usnadní naši práci i eh, tu práci na, té, na tom odstupu, který máme si zachovávat. A za druhé, hm, pokud jde eh, jednání v eh, rámci výboru, tak možná, že je to trochu neobratné. Máme 28 českých států a ad hoc experty. Určitě to tedy celkově oddaluje ten proces od daného sponzora. Prosím. Děkuji. Já jsem vás také eh, eh, eh, žádal, abyste zareagoval na tu dohodu o službách TISA. Doufám, že na to budete reagovat. A doufám, že také víte, že Evropská komise opravdu přihlíží k zájmům odvětví. Já si dám tak trochu eh, starosti eh, ohledně vaší nezávislosti, když eh, komise se přiklání tímto směrem. Mohl byste nám k tomu něco říct? Musím připustit, že nejsem tolik obeznámen s tou smlouvou, o které hovoříte. Komise pokud má zavést nějaká společná pravidla, a tak to chápu já, možná se mýlím, tak to určitě e, budou dobrá pravidla a budeme se jich držet. Na úrovni e, agentury e, budou samozřejmě nějaké specifické věci, které budeme muset dále řešit. Přijme konkrétní opatření. Ta vaše otázka se očividně eh, zaměřuje na to, eh, kolik z toho eh, se bude pro nás hodit a kde se budeme muset snažit, abychom nebyli vnímáni jako v rozporu s úlohou regulátora odvětví, protože jinak by všechno bylo ohrožené. Děkuji a teď paní Rivazi za zelené. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Guido Rázy, vítejte z parlamentu. Já mám na vás otázku týkající se nanočástic, protože nicméně tady je takový paradox. Já jsem napsala dva dopisy. Jeden eh, paní komisařce pro vnitřní trh, paní Běnkovské, a jeden panu komisaři pro zdravotnictví. Paní Běnkovská mi říká, že je třeba zakázat nanočástice v kosmetických výrobcích. Ano, o tom i parlament již hlasoval. A především pokud jde o e, dioxin titanu, takže ten tam je ve Eh, formě nanočástic a je to zdravotně závazné, protože se to dostává přes eh, kůži do buněk. Potom ale komisař pro zdravotnictví mi říká, já nejsem schopen poskytnout eh, seznam nanočástic, které jsou v lécích a které jsou povoleny na trhu. Na jedné straně u kosmetických výrobků je to toxické a na druhé straně nemáme registr, seznam, jak je to s léky, včetně vakcín, kde, a, takže tam nemáme takové takový seznam těch nanočástic. Já se ptám, zdali hodláte vytvořit nějaký registr nanočástic v léčivech, protože zatím takový nemáme. A druhá otázka, ta se týká eh, těch hm, povolení něco uvádět na trh, poněvadž nanočástice nemají stejné vlastnosti jako jiné částice. Proč, pokud jde o eh, povolování, eh, neexistuje nějaká diferenciace? Děkuji. Thank you for this challenge. Děkuji vám za tuto opravdu vyzývavou otázku. Mohu říci, že samozřejmě my přímo neřešíme kosmetiku. Jsme rádi, že nemusíme mít eh, čas od času eh, stejný eh, záběr jako FDA. A pokud je o léčiva, tam zatím nejsme eh, tak daleko s eh, nanočásticemi. Samozřejmě můžeme můžeme začít zavést eh, kontakty s EK, ECDC, ROM a dalšími agenturami. Oni by nám možná mohli pomoci v tomto. Můžeme se na to začít zaměřovat chceme se na to zaměřit, když za nebezpečí, které vnímám v oblasti eh, léčivých produktů, z kvantitativních důvodů je mnohem nižší než u masivních produktů, jako je jako kosmetika a potraviny. očkování, to je nejvíc 20 eh, injekcí za život. A ten objem nanočástic eh, díky tomu bude mnohem méně nebezpečný než eh, masivně používané látky z jiných sektorů. Nicméně nechceme přelížet ten potenciál, protože nanočástice se budou používat stále častěji jako způsob podávání léků do budoucna. Takže bude eh, dobré eh, se v tom orientovat už kvůli budoucnosti nových léčiv. Takže teď v půl minutě jenom poněvadž vy nicméně jste klíčovým partnerem při jednání, protože vy vydáváte povolení pro léky, aby mohly být uváděny na trhu. A může to být transparentní, jak je to u každého léku, jaké tam jsou ty nanočástice, které tam může ten výrobce dát, tedy v lécích jako takových, a poté, buď, poté je třeba to specificky vyhodnotit, protože ty fyzikální a chemické vlastnosti se také liší. Yes, this is correct. And... Ano, to je pravda. Nemá to stejné vlastnosti? Nemyslím, že bychom měli právní základ na to, abychom eh, ukládali povinnost eh, vytváření takovýchto informací. Nicméně myslím, že je velice důležité, abychom se nad tím eh, začali zamýšlet. a abychom zjistili, kde jsou nanočástice v jakých produktech. Protože, jak říkám, teď nevidím velký problém v oblasti veřejného zdraví, ale může se z toho eh, stát velký problém v případě nových systémů podávání léků do budoucna. A bylo by dobré začít co nejdřív, abychom eh, to mohli eh, hm, abychom mohli potom naplnit dobře svůj mandát. za e FDD pan Pericíny. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane profesore. Já bych se chtěl zeptat, na základě stávajících studií, eh, tak eh, pokud jde o generické léky, a, eh, takže zde existuje studie, která nám říká, že za 10 let asi tak, že budeme moci uspořit 12 miliard až 33 miliard euro. A co si o tom myslí Evropská agentura Eh, jak podporovat přístup k těmto generickým eh, eh, lékům a mm, podobným tedy mm, zde, ale farmaceutické firmy asi z 90% stejně ty aktivní látky si opatřují v Číně. A, mm, takže u těchto e, léků ale e, platí, že asi ta výroba e, je nečistá vůči životnímu prostředí, což i potom je vlastně problémem pro vytváření další rezistence na antibiotiky. A zde ale nejsou povinny uvádět tedy výrobci, odkud si opatřují ty aktivní látky. Takže co si o tom, a účinné látky, tak co si o tom myslí agentura? A především, co si myslíte pokud jde o minimální kritéria dodržování pravidel ochrany životního prostředí při výrobě. Reply in Italian. Uh, jsem pokušení odpovědět italsky. Myslím, že vaše otázka eh, předestírá budoucnost. možné eh, působnosti eh, naší agentury, a sice eh, oblast životního prostředí. Dnes samozřejmě ten problém nemůžeme řešit, nemáme právní základ ani odborné znalosti, ani pravomoci, ani tu kulturu, v jaké rámci bychom toto dělali. Zároveň chápeme, že musíme se posunout tímto způsobem. Potřebujeme tedy jasný mandát od parlamentu, od komise ohledně toho, jak eh, řešit ty ekologické aspekty, které se týkají použití výroby a, a tedy a eh, plýtvání eh, léčivými produkty. Je to pro nás novinka, musíme to dělat ve spolupráci s jinými evropskými agenturami. kde už eh, eh, mají takové poznatky. A musíme školit lidi tak, aby chápali tyto aspekty. Takže já bych velice rád zahájil tuto debatu na institucionální úrovni a zjistil tak, jak můžeme zahrnout ty informace do toho eh, stávajícího rámce působnosti, jak by firmy měly předkládat jiná data, tak abychom eh, tohle mohli řešit, abychom to mohli odborně posoudit a eh, žádám, aby kdykoliv toto eh, děláme, abyste zvažovali dopad na zdroje, protože dobrá vůle je dobrý počátek a tu máme a můžete s ní počítat, ale potřebujeme na to patřičné zdroje. Jenom stručně odpovím, ještě replika. A co ty generické léky a biosim, eh, biopodobné, tedy biologické léky? That, uh, generics... Eh, tak to je uh, pro nás uh, podobné. Uznávám, že biopodobné a biogenerika mohou být součástí určité udržitelnosti. Tady máme dvě věci, ale jedna je autorizaci. Tam myslím, že EMA a Evropa jsou v popředí eh, schvalování těch biopodobných léčiv. FDA tam zaostává a snaží se dostat na tu úroveň, kde my už jsme. Ta hranice je velice eh, přísně vymezená. My nemáme eh, žádné pravomoci k použití a předpisování. To je zcela v pravomoci členských států, takže my můžeme vytvářet obecné eh, zásady eh, a musíme vysvětlovat, že to, co schvalujeme, eh, je úplně stejné jako to, co už na trhu je. Děkuji. A teď myslím, že můžeme uzavřít první kolo koordinátoru. Zastupkyní ENF, paní Dornau. Je remercie aussi la présence du professeur Euh, Voilà, je, je voulais vous poser... Euh, Donc... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Azimu. A ráda bych zde řekla několik otázek. Otázky, které jsou důležité pro zdravotnictví, jsou také eh, falešné dokumenty. Obáváme se, že jich bude stále více buď se budou vyrábět eh, v Evropské unii, anebo budou také dováženy. Máte nějaké návrhy ve spolu, ohledně spolupráce eh, s národními orgány, eh, co se týče falšování dokumentů u léků nebo vůbec i falešných léků? Týká se to především také generik. Další otázka. Transparentnost eh, vašeho úřadu, vaší funkce. Můžete nám říct, eh, co si myslíte o vývoji, rozvoji personálu a vašich rozpočtových prostředcích? Jaký obrázek eh, chcete dosáhnout, čeho chcete dosáhnout v následujících měsících a letech? Děkuji. Dvě zásadní otázky. Paní léčiva. Máme tady eh, směrnici o eh, falešných léčivech, která nám eh, umožňuje mnohem lépe rozhodovat. Nicméně já se na nejvíc obávám těch kapacitních záležitostí k řešení problému. Celosvětová snaha mezi regulačními orgány skýtá určitou naději. My se opravdu osobně snažíme i s komisí řešit tyto problémy v Číně, v Indii, v těch zemích, odkud to pochází. Nicméně dobře víme, že celosvětové budování kapacity je tady nesmírně důležité. Jsme opravdu eh, hodně v pozadí. Potřebujeme eh, pokrok a TTIP může vytvořit určité eh, vzájemné eh, spolehání. Tedy, protože kolikrát tady máme několik úřadů, eh, které se na to musí podílet. Takže celosvětová, celosvětové mm, budování kapacit pro inspekce je klíčem pro řešení otázky padělených léčiv. Pokud je o transparentnost a organigram, já myslím, že my dlouhou dobu zažíváme neustálý nárůst lidských zdrojů v agentuře. Víme, že v Evropě tak trochu eh, narážíme na určitá omezení. První eh, kola organizace eh, to vedlo k zásadnímu nárůstu v oblasti farmakovigilance a klinických zkoušek. Teď opravdu. Dobře víme, že se, eh, abychom zachovali dostatečnou kvalitu do budoucna, eh, budeme muset eh, zaměřovat na personální otázku, pokud dostaneme zase nějaké úkoly navíc. Ano, děkuji za vaše odpovědi. A stejně jako vy si přeji, abychom měli i veškerou podporu komise, pokud jde o padělky léků. Uh, yes, we are, we are having a... Ano, stáváme jim. V posledních měsících velice úzce spolupracujeme. Myslím velmi efektivně a myslím, že tady máme úplně odlišný přístup některých regulátorů. A doufám, že ten nový společný přístup eh, opravdu už brzo přinese plody, protože by to bylo třeba. Děkuji vám. A teď se pouštíme do druhého kola. A začíná Kristian Buzoj. Thank you very much. Eh. Děkuji, pane Razim po 20 eh, letech je EMA eh, úspěchem Evropské unie. Já jsem eh, se zúčastnil úřední, je oficiální delegace. Oficiální delegace Envy v EMě letos na jaře. A bylo vidět, že agentura nemá dostatek zaměstnanců, i když si vydělává svoji činností jsem si jistý, že za vaše vedení agentura bude i nadále slavit úspěchy. Teď klinické, úspěch, eh, klinické zkoušky na dětech, ať už eh, v EHP nebo eh, jinde, jsou v Eudracity. Chcete to rozšířit také na, zkou, na klinické zkoušky na dospělých mimo EU, na produkty, které se budou pouvádět na trh EU. A, a také se zeptám na praktická opatření na účast odborníků z nových členských států, zejména střední a východní Evropy, v projektech e, vašich a také účast na projektech e, vás e, v agentur, projektech agentur ve střední a východní Evropě. Děkuji. Kež bych měl dost času na toto řešit. Začnu na, na konci hned. rozšíření na starší členské eh, státy. Eh. Já si myslím, že to eh, řešíme docela dobře. Právě teď jsme spustili nadnárodní týmy a strojnásobili jsme účast zemí, které se účastní na eh, tom posuzování. Určitě eh, budeme pokračovat s takovými iniciativami. První otázka byla, eh, ještě připomeňte, City a registr a možná další legální klinické zkoušky mimo EU. Ano, samozřejmě, ty klinické zkoušky musíme rozšířit mimo Evropu. V současné době eh, se s FDA bavíme o eh, datech z jiných klinických zkoušek mimo Evropu. Pokud budeme schopni eh, na ně dohlížet. Otázkou je, jak budeme eh, schopni se opravdu spolehat na tato data. A na to, eh, jestli budeme schopni eh, umožnit dalším orgánům řešit Euracity a další věci. Zatím ta legislativa, myslím, je pro Evropu a znamená to, že pokud se to zkusí mimo Evropu, ale bude to pro nás, tak by to mělo být v celosvětové databáze nebo v databázi v Evropě a k dispozici eh, po celém světě. Doufám, že já chápete tu odpověď. Eh, je to trošku technické a rád vám to rozvedu. Ne, já to chápu docela dobře. Já jsem se na to zeptal, protože tisíce eh, klinických zkoušek se dělá v zemích s nízkými příjmy. Protože jsou tam nižší náklady, méně přísná legislativa, menší důraz na etické posuzování. A také je snaží nalézt dobrovolníky. A je důležité, eh, eh, aby eh, výsledky těchto klinických zkoušek byly bezpečné pro evropské občany. Děkuji, že jste to rozvedl. Celosvětová inspekce GSP je jedním z nástrojů, které používáme. Úkolová skupina člen států Evropské unie z GSP, to je opravdu jeden z našich závazků. A my jsme také eh, zvýšili to, aby to bylo eh, pro Evropu užitečnější. Děkuji, paní Kardenbach. Jo, ein herzlichen. Srdečně vám děkujeme za vaši návštěvu a také za eh, dosavadní odpovědi, které jsou opravdu velice dobré a obsáhlé. To, co se zeptala kolegyně Rys, tak to jsou věci, které nejsou zahrnuty do vyjednávání TTIP. Přesto si myslím, že ve vaší funkci, ale také e, díky vašim zkušenostem, e, se můžete vyjádřit k případným dopadům e, takové dohody TTIP mezi USA a Evropskou unii, co se týče registrace nových léků a léčivých přípravků. Co se týče obav a starostí pacientů, eh, určitě se tím budete zabývat a budete hovořit nejenom jako zástupce farmaceutického průmyslu. Proto by bylo dnes pro mě zajímavé, kde vidíte již nyní výhody z dosavadních diskuzí na základě těch dokumentů, které byly předloženy eh, v souvislosti s eh, no, dohodou o volném obchodu mezi USA a EU a kde vidíte nebezpečí. Děkuji. Well, I, I'm, I'm not... A já eh, nejsem zase expert tolik na eh, komerční výhody, ale samozřejmě, co my podporujeme eh, a tady rádi spolupracujeme s komisí a všemi těmi, kteří vyjednávají o smlouvě TTIP, je my, eh, nás zajímají, jaké případné důsledky eh, z toho mohou plynout. Chceme zajistit, eh, abychom nemuseli měnit principy, o které se transparentnost opírá a my budeme se snažit přesvědčit průmysl o výhodách, které poplynou nakonec z této vyšší transparentnosti, které dosáhneme, když budeme zveřejňovat kompletně všechna data. Jsme si jistí, že určitě to bude ku prospěchu rychlejšího pokroku vědy. A za druhé, co je eh, komerčně obchodní tajemství v Evropě, tak je všude na světě také zároveň. A mm, pořadu let jsme se nepotýkali s žádnými problémy, takže mm, my bychom neradi, aby se měnilo to, co funguje a s čím nejsou problémy. Hlavně moje obava je neměnit, neměnit to, co máme. Mm, pokud jde o ty komerční aspekty, tak tady nejsem sto na to reagovat a připouštím, že tady asi eh, ani neznám, neznám poslední verzi návrhu, takže omlouvám se, že nemohu tady eh, odpovědět na vaši otázku a budu se snažit se poučit. Paní Grostet. Prosím. <clears throat> Děkuji. Děkuji, pane profesore Guido Rázi. Jsem velice ráda, jsem šťastná, že budeme moci s vámi nadále spolupracovat v agentuře pro léky. A mám tady otázku, která zatím nezazněla. Jde o používání eh, léku mimo IRM. To je používání, které je více a více rozšířené z různých důvodů, většina z důvodů rozpočtových, a mm, často, i když existují alternativy, které jsou agenturou povolovány, tak poslední příklad, eh, to je povolení ve Francii jednoho výrobku proti rakovině, eh, kterým se léčí jiná patologie a to je degenerace mm, eh, buněk kvůli věku. Takže to může být nebezpečný precedent a může to ohrozit i evropský regulační rámec s tím, že to může být rizikové pro zdraví pacientů. Agentura by měla stanovat nebo poskytovat určité základní Eh, eh, linie, tedy doporučení, jak používat léky, eh, které původně jsou určeny pro jinou diagnózu. Takže co si myslíte o těchto takových základních doporučeních, guidelines? Děkuji. Ano. Mm, samozřejmě to je nekonečný problém takovéto používání léku, protože víme, že neexistuje v podstatě žádný lék, který by eh, se tedy někde v nějaké zemi u některých pacientů eh, tak to nepoužíval, tedy mimo indikaci. My v naší agentuře doufáme, že nejprve musíme tedy pochopit, do jaké míry ne, je nebezpečné používat takové léky tedy pro jiné diagnózy, než původně se plánovalo, a jak tedy ten problém řešit, takzvané používání off-label. Samozřejmě, z čistě regulačního pohledu, ten fakt, že nějaký lék ze zákona podle předpisu se má používat pro jiné indikace než pro ty, pro které původně byl uveden na trh, tak to může být nebezpečné. A to eh, může zcela i ohrozit celý systém regulace. Na druhé straně chápeme, že jsou zde určité vědecké eh, důkazy, které podporují takovéto používání nějakého léku off-label, tedy pro jinou indikaci. Snažíme se si udělat takový obrázek, eh, co je dobré, co je špatné, do jaké míry se to dělá ono to vůbec není snadné, aby Evropská agentura získala takové údaje, a, mm, protože to spadá striktně do kompetence vnitrostátních orgánů. A když do toho vstupujeme, tak v podstatě vstupujeme do suverenity států. A to se jim nelíbí. A právě proto asi budete zklamaná v tom smyslu, že my nejsme schopni udělat si nějaký smysluplný obrázek o takovémto používání léku. A možná asi Mm, tady bychom potřebovali určité předpisy, které by nám pomohly. Ano, v tom případě tedy jste připraveni definovat eh, nějaké takové guidelines, nějaké základní směry, doporučení. A druhá otázka, před chvílí jste hovořil o transparentnosti klinických zkoušek a pokud jde o ty léky na zácné nemoci. Já se ptám, myslíte si, že můžeme i zajistit anonymizaci údajů, proto aby pacienti, kterých je málo, protože tady jde o velice vzácné nemoci, aby skutečně tito pacienti nakonec nebyli mm, vystopováni, vyhledáni. Takže, mm, i, mm, takže jak to zajistit v tom publikování e, výsledků klinických zkoušek. Děkuji. To je další důležitý aspekt, se kterým bojujeme. Bojujeme s transparentností údajů a ochranou osobních údajů. Na straně druhé, takže to je jedna i z příčin, proč tady my my tady eh, eh, pro to nechceme zveřejňovat tyto údaje, abychom nenarušili Eh, jejich soukromý charakter. Domníváme se, že nakonec asi to bude technický problém a technologie nám pomohou nalézt řešení, jak mm, eh, mm, tedy mít možnost zveřejnit minimální data pro účely vědecké a eh, přitom tedy respektovat ochranu osobních údajů to je jeden z důvodů, proč v podstatě eh, jsou průtahy se zveřejňováním určitých údajů, protože zatím nemáme řešení. Jedno z řešení by bylo zapojit ty pacienty, protože pokud nějaký pacient skutečně chce eh, se zapojit do zkoušek, tak by měl třeba dát souhlas eh, s uvolněním těch dat. A, ale možná to asi nepokryje všechny údaje které bychom potřebovali. Ale je to jedno z možných řešení. Děkuji. A nyní paní Cabeson Ruiz. Děkuji. Já bych chtěla na začátku poděkovat eh, za mm, tuto výměnu názoru, to je zajímavé. A stejně jako i zpravodaj z mé frakce, tak především udržitelnost eh, zdravotnických systémů a přístup k inovativním lékům, to je to, co nám leží na srdci. Je zřejmé, že EMA zde hraje klíčovou roli, musí zajistit eh, bezpečnost nových léků, ale v zásadě máme zde princip kvality také a to je zásadní princip, když se povolují různé léky, to musí být klíčové pro to, abychom i pomáhali různým členským státům, které jsou kompetentní pro eh, stanování cen. A já myslím, že tady bychom mohli dělat více. A moje otázka teď, hm, jaké jsou skutečné náklady na vědu výzkum? Máte aspoň aproximativní náklady? A zde, jaká, jak zvýšit transparentnost klinických zkoušek a potom vlastně říci, jaká je přidaná hodnota daných inovací. Je třeba, aby zde byla rovnováha potom v těch cenách. A také mě zajímá váš názor ohledně změn v inovacích, které umožňují, že stávající systém patentů e, umožňuje rozšiřovat ochranu léku také i nakonec mě leží na srdci i ty vzácné choroby. Víme, že to není hlavní cíl farmaceutického průmyslu a já bych chtěla vědět, jak motivovat farmaceutický průmysl, aby eh, prováděl výzkum. I v tomto možná i nějaká sociální klauzule by tam mohla být, eh, aby farmaceutický průmysl také hledal řešení i pro tyto choroby. Děkuji. Hmm, velice jaksi dobře položená otázka, ale náklady na výzkum v zásadě to jsou náklady na klinické zkoušky. To jsou ty hlavní náklady, kromě nákladu na komerční uvedení léku. Náklady na výzkum, to je e, součástí naší kompetence, proto naše Eh, iniciativa jako Adaptive eh, Pathway, jako Prime, jako podmíněné eh, povolování léku. Tady cílem toho je právě zracionalizovat náklady na výzkum bez toho, aniž bychom samozřejmě nějak ohrozili to, ten poměrový ukazatel mezi rizikem a výhodou, benefitem. Samozřejmě průmysl potom z toho má výhodu často, protože my snížíme náklady, ale oni schrávnou ten zisk. Takže zde jsou možnosti, jak snižovat náklady na výzkum, ale někdo z toho musí mít prospěch, prospěch někdo z toho musí profitovat z těchto úspor, o které se zasloužíme. A druhá otázka, když my e, rozšíříme ty indikace. To je dobrá věc, rozšiřovat indikace. Ano, měl by zde být určitý mechanismus, zase, aby z toho někdo profitoval a ne, aby se jenom zvýšily náklady. Často je to marginální sice věc a ty náklady mohou být disproporční na to. Takže právě proto, proto jde o to, aby to mělo skutečnou přidanou hodnost, to taková nová indikace. A potom eh, vzácné choroby, velice stručně. Ten sektor si vede dobře, Mm, samozřejmě je to velice atraktivní nyní a mm, často ale jsou to takové pokusy obcházet regulaci, aby každá e, choroba, každá diagnoza byla považována za zácnou. Děkuji. Já nevím, zda paní Kaveson má doplňující otázku stručnou. Ne. Ne, ne, ne, ne. Já myslím, že již jsem vyčerpal čas. Děkuji paní Kartýny nyní. Miss Gardini? Paní Gardini. Yes. You change the order. <laughs> okay. Uh, eh, scusate. Um, Allora, io cerco di... Omlouvám se, takže velice rychle, poněvadž již zde jsme slyšeli hodně zajímavého a eh, o těch tématech se již mluvilo. Například téma, mm, které známe jako falsified, falsified medicines, padělané léky. Podle vás, Eh, eh, tedy ta centra, tedy eh, existují centra, inspekční centra evropská i národní a jsou dostačující, abychom mohli kontrolovat kvalitu léku a celé teritorium a možná EMA by mohla akreditovat nové ústavy soukromé či univerzitní, aby mohli, abychom mohli lépe kontrolovat kvalitu léku a ještě my jsme hodně hovořili o těch eh, tedy moderních terapiích, eh, o těch pokrokových, pokročilých terapiích. Eh, zde my máme ten, i ten výbor, poradní výbor pro tyto pokročilé terapie, ale já se ptám, jaké produkty každý rok odsouhlasuje tento výbor? Mm, já myslím, že to je dost omezený počet, eh, který povoluje tento výbor. A já se ptám, vzhledem k obrovským nákladům, které eh, eh, stojí tyto experti, kteří tam jezdí z různých států, nemyslíte si, že by bylo možné nějak eh, zharmonizovat eh, ten vědecký výbor, který zde máme, potom zde máme výbor pro humánní medicínu, potom máme zde ten výbor ad hoc, tedy CAT a tak dále. Takže nebylo by eh, možné tedy to nějak sloučit, všechno harmonizovat a tak ušetřit. Děkuji. Eh, děkuji vám. Ty padělné léky, to jsou v zásadě dvě úrovně. První je určitě eh, rozsah působnosti EMA. Týká se eh, to schopnosti GCP a GMP a jejich kontroly tady. To děláme a můžeme to dělat i nadále. Znamenalo by to vytvořit uvnitř Evropy určitou kapacitu. Už teď jsme vytvořili v Evropě eh, školící středisko, včetně inspektorů. A to určitě podpoří naši kapacitu a bude to nesmírně přínosné pro ty eh, země, které eh, budou zvyšovat svůj počet inspektorů. Druhá úroveň je úroveň vymáhání a tady jde o vlastně policejní složky eh, těch národních vlád. Někde jsou policejní složky, kde velice efektivně provádějí tedy <clears throat> územní kontrolu, některé eh, na úrovni eh, velkoskladu, některé na úrovni lékáren, některé na úrovni cla to celkové vynucování pravidel na um, daném území, eh, což je v zásadě policejní aktivita, není dostatečné. Jsou eh, země, kde jsou teritoria velice dobře kontrolovaná, jinde, kde vůbec. Teď eh, pokročilé terapie, pět látek za deset let, to je velice málo. Nicméně příspěvek těchto expertů je eh, stále důležitější. Já sdílím stejné eh, pochybnosti, které máte vy o efektivitě. Nakonec jeden výbor není ze takový velký náklad, pokud se to vnímá jako investice. Teď ne, protože poprvé eh, za rok jsme zdvojnásobili počet eh, vědeckých doporučení v oblasti pokročilé terapie a proto poprvé budeme potřebovat, aby ten výbor pracoval na plné obrátky. A ještě vteřinku. A pravděpodobně potřebujeme integraci těch eh, dvou výborů, ale ne úplnou, eh, úplné spojení tím, že bychom zrušili jeden. Děkuji, nevím, jestli paní Gardiny se ještě chce ptát, ne? Teď paní Childers. Dobré dopoledne, pane Razim. Já se chci zaměřit na klinický výzkum věk a pohlaví. Jedním z eh, cílem geriatrické eh, strategie eh, EMANu eh, v roce 2011 bylo zajistit, aby léčiva používaná staršími lidmi jsou vysoce kvalitní a testovala se na starých lidech před schválením. Mohl byste eh, naznačit, jestli eh, se zvýšila účast starších lidí na klinických pokusech? Jak se to používá při vyhodnocení těchto léčiv? Hm, u skupiny lidí, která je více morbidní a, a mývá jiné vedlejší účinky. Stejně tak vyváženost eh, pohlaví v eh, těch eh, klinických zkouškách je zásadní mm, problém. To týká se to jenom lidských zkoušek, ale i zkoušek na zvířatech. Tam se používají převážně samci. Jak se tedy budete snažit o to, aby ty, léky byly je řeči oskoušené, když je používá půlka populace, na které se to neskoušelo. Já si myslím, že to je eh, zásadní otázka, když analyzujeme eh, ta data. Na eh, straně geriatrické praxe se toho dělá spoustu. Starší pacienti se používají eh, stále častěji, výbor to tlačí, neustále eh, to vyžaduje. A je tady, jsou tady určitá zlepšení v tomto ohledu. Myslím, že v současnosti eh, nemáme vědecký model, který by nám umožňoval klíčový problém stárnutí řešit. Je to metabolismus, dávkování, interakce s dalšími léky, kterými jsou starší lidé vystaveni. Takže vědecky nemáme nástroj, díky němuž bychom pochopili, jak daný lék bude eh, působit eh, v, eh, spolu tedy v prostředí s jinými léky. Čili hodně se o tom vede debata, ale zatím nemáme žádné řešení pravděpodobně to bude znamenat vytvářet, vytvářet úplně jiné léky. Totež se týká pohlaví. Můžu zopakovat to tež, co jsem říkal u geriatrik. To máme ještě další implikace, protože víme, že tohle eh, může znamenat úplně jinou eh, reakci eh, na týž lék vzhledem k hormonálním a metabolickým odlišnostem. Tam jsou ty eh, odlišnosti ještě důležitější než u věku. Součástí řešení by mohla být přicházející personalizovaná medicína. Protože s eh, tou biotožní kvalifikací s některými náhradními prostředky bychom mohli eh, zohlednit ten přístup přes jiné pohlaví a věk jako podskupinu. Děkuji vám. Já doufám, že za nějakých pět let eh, budete moci eh, říct více, než že máme určitou naději. Protože to je začátek, protože život lidí závisí, nebo kvalita a jejich života u těch starších závisí na tomto výzkumu. A pokud lidé budou žít staré déle, tak je eh, zřejmé, že bude třeba, aby eh, se dali léčit spoustu těch, spoustu těch eh, ohledů a spoustu těch nemocí. A nebude to fungovat. Stále více žen například, to teď platí pro ženy, stále více jich umírá, nebo příliš mnoho jich umírá na srdeční onemocnění. Ano, já jsem optimista, že za pět let budeme mít něco lepšího, to budou potřebujeme. Pokud jde o pohlaví, tak bych zdůraznil, že tady máme otázku a používání léčiv během těhotenství nepoužíváme dostatečně léčiva, která bychom měli a používáme příliš mnoho tak, která bychom neměli. Je to dáno neznalostí na straně pacientů, lékařů a vědců. Čili tohle je taková podmnožina, kterou doufám budeme schopni e, zlepšit v nadcházejících pěti letech, možná ještě dříve. Děkuji a teď e, další otázka od paní Pilar Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat a přivítat pana Ráziho. Vy jste několikrát zmínil farmakovigilanci, což je pro mě zajímavé téma, protože já jsem s tí novou zpravodajkou byla k těm dvou posledním novelizacím eh, předpisu o farmakovigilanci. V souvislosti s tímto eh, zde není možné urychlit povolování některých léků mm, prostřednictvím Eh, těch adaptive pathways. A pokud ano, pokud mi tak potvrdíte, že to bude možné, tak souhlasíte se mnou, že to může vzbudit nejistotu, pokud jde o bezpečnost těchto léků, když se bude zrychlovat se povolovací systém a v důsledku toho jaká potom bude činnost farmakovigilance, kterou provádí členské státy. To se bude muset asi posílit. A já se ptám, jak EMA hodlá posílit tento systém farmakovigilance v členských státech a podporovat činnost farmakovigilance v členských státech. Děkuji. Thank you. This is one of the most important answer. Děkuji. Tohle je jedna z nejdůležitějších odpovědí, hm, které eh, musím poskytnout. Ten adaptivní přístup eh, je věc, která se pilotuje. Ale jak říkáte, měli bychom umožnit rychlejší přístup k některým inovacím. Vnímání je takové, že tím, že to uděláme rychleji, budeme eh, eh, vzbuzovat další nejistotu a další rizika. Tak tomu samozřejmě není, protože my se zaměřujeme na úzkou populaci ke konkrétní indikaci. A oproti eh, tradičnímu přístupu tam eh, riziko, eh, ten poměr přínosu a risk pro tu původní autorizaci bude vyšší. Protože kdybychom eh, řešili kontroverzní eh, nesplněné eh, potřeby, začínáme, začínáme poměrně úzce, ale hm, soustředěně. Pokud je o farmakovigilanci, tak je samozřejmě třeba důležité, abychom lépe sledovali tedy situaci v jednotlivých členských státech, ale teď potřebujeme silný nástroj, který nám farmakovigilance dává a povinnou a povinnou eh, studii po schválení ohledně bezpečnosti a efektivnosti. Čili pokud je tam něco, co klinická studie nezodpověděla, a žádná klinická studie nezodpoví všechny otázky ex ante, tak budeme moci mnohem eh, lépe přejít od nejistoty eh, předpovědi z klinické zkoušky k zodpovězení těch konkrétních otázek prostřednictvím nástrojů farmakovigilance. Děkuji. Děkuji za odpověď, ale vy si tedy myslíte, že s těmi prostředky, které teď má agentura a členské státy, že to stačí, aby eh, se vlastně vyřešilo to břemeno navíc, které se týká eh, té fáze po povolení léku? Já si myslím, že to je zcela nezbytné. Nepoužívá se to s tím plným potenciálem. Budeme dostatečně eh, chytří, dostatečně moudří, abychom eh, naplnili celý ten potenciál. A to není dané. Protože implikace je, že eh, řada zainteresovaných stran by měla být eh, eh, zapojena v těch daných eh, fázích. Zatím probíhá pilot, který je velmi složi, slibný. A pokud to takhle bude, tak to znamená, že budeme mít alespoň tři klíčové zainteresované strany. Pacienty, regulátora a orgány HD a to je velká výzva. Děkuji vám eh, za tuto poslední odpověď. A teď můžete použít eh, nadcházejících pět minut ke svému závěrečnému prohlášení, tak jak jsme to eh, plánovali. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, a vážení poslanci, za opravdu cílenou cílené otázky, eh, které jsem obdržel. Já chápu, že jsem eh, řešil vaše dotazy jenom částečně. Rád do budoucna hm, získám příležitost, abych eh, podrobněji odpověděl na některé vaše dotazy. A také se budu těšit že budu moci eh, nejenom reagovat na otázku, ale také přicházet s eh, řešením. Máme velice obtížné eh, výzvy před sebou, ale poprvé cítím, že je tady větší soulad mezi všemi institucemi. Já už tady vedu různou debatu, různé debaty s komisí, že je tady eh, společné povědomí ohledně toho, o co jde. Myslím si, že eh, tady vedeme velmi konstruktivní dialog se všemi poslanci. Vždycky to bylo velice uh, užitečné, ať už provokativní nebo uh, poradenské a to já uh, si velmi cením. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste přišel dnes, ale také děkuji za velice vyčerpávající odpovědi eh, na otázky našich kolegů teď je dopoledne a děkuji a dnes odpoledne eh, rozhodneme, ne, pardon, po skončení schůze mm, našeho výboru na schůzi koordinátoru přijmeme rozhodnutí a poté naši odpověď pošleme předsedovi parlamentu a vše půjde normální cestou pak. Nyní máme dokonce předstih a než začneme s dalším bodem, což bude výměna názorů s výkonným ředitelem ECHA, tak musíme počkat na kontaktní osobu, která přijde za 20 minut, takže si dejte kávu a krátce přerušíme a začneme v půl 12. za chvíli.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

Vážení kolegové, tak teď se můžeme pustit dále do práce. My jsme dneska uspořádali eh, výměnu názoru eh, s panem Dansetem, eh, výkonným ředitelem EKA. Dám tedy uh, slovo panu výkonnému eh, řediteli, aby prezentoval činnost eh, Evropské agentury pro chemické látky. A potom a eh, začne paní kontaktní osoba pro agentury paní Gerling, takže nejdříve dostáváte slovo k úvodnímu prohlášení a potom bude debata. Děkuji. Pane předsedo, vážení místopředsedové, eh, vážení členové výboru, jsem velice rád, že s vámi dnes mohu znovu usednout naší každoroční výměně názorů. V nadcházejících deseti minutách eh, bych chtěl dokázat tři věci. Za prvé se podíváme na eh, širší obrázek a o, mm, na pokrok, který Eh, jsme zaznamenali v eh, naší snaze o netoxické životní prostředí. Potom budu hovořit o eh, přínosech a plodech rýče. A potom vám řeknu, jak jsme daleko při implementaci této průlomové legislativy. V roce 2000 no, v Johannesburgu se členové OSN eh, sešli na zjevém eh, summitu eh, k trvale udržitelnému rozvoji. Jeden z prvních závazků, který učinili, byl, že do roku 2020 by chemické látky se měly používat a vyrábět tak, aby to nepoškozovalo lidské zdraví a životní prostředí. Tady v Evropě můžeme být hrdí na to, že se nám výrazně daří pokročit k dosažení tohoto globálního cíle. A naším hlavním nástrojem je eh, REACH. Samozřejmě eh, výroba a použití chemických látek je odpovědnost eh, toho daného odvětví, ale REACH nám dává na nástroje, abychom mohli zahráli svou roli. REACH vyžaduje, aby firmy registrovaly své chemické látky u nás a podpsaly jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Mm-hmm Eh, vyzbrojeni těmito poznatky. Eh, firmy eh, mohou lépe volit ve své praxi a Evropská komise může lépe kontrolovat riziko lidem a životnímu prostředí, které je nepřijatelné. Dávám několik čísel. Teď, jsou, teď je 163 látek, které vzbuzují velké obavy na kandidátní listině a se členskými státy pracujeme na dalších 31 z těchto eh, látek se vyžaduje eh, předběžné schválení před použitím a 10 eh, schválení zatím komise poskytla a 60 stanovisek k tomu už bylo vydáno. Tyto autorizace dávají firmám možnost vytvořit alternativu k těm nej <clears throat> nebezpečnějším látkám a zachovat si svůj trh a dodavatelské řetězce. Zatím máme mnohem méně žádostí k autorizaci, než nikdo očekával. Zatím jsme dostali žádné žádosti, téměř na polovinu látek na tom autorizačním seznamu. Řada z eh, schválených eh, použití jsou na výrobní procesy a ne na eh, Eh, konečné výrobky. A to je dobré, protože eh, to znamená, že spotřebitelé nejsou eh, vystaveni. Mm, Dávám příklad. Například mm, lesk na vodních, vodovodních kohoucích je výsledek v procesu, který používá látku na schváleném seznamu a takzvaném trioxidu chromu. A mm, tato látka se ale nezůstane, nezůstane součástí toho samotného eh, kohoutku. A ehm, pouze ti, kteří s ním pracují během eh, toho pokovení, budou ji vystaveni a mm, toho se týká ten autorizační proces. Jsem si tedy eh, jistý, že mohu říci, že REACH, cíl REACH je vyřadit nejnebezpečnější látky je ehm, naplňován a zároveň eh, výrazně přispíváme eh, k globálnímu cíli netoxického prostředí. V době, kdy ekologickou eh, legislativu po celém světě napadají, anebo dokonce podkopávají, nebo vracejí zpátky, tak REACH má dopady, které můžeme vidět. Nicméně nebuďme spokojeni sami se svou. Pro řadu z nás vyřazení těch nejnebezpečnějších látek není dostatečně rychlé. Na začátku příštího roku eh, eh, zhodnotíme pokrok k mm, závazkům trvalé udržitelného rozvoje v roce 20, na rok 2020 na společném zasedání Komise se členskými státy eh, pojmenuje oblasti, na které se musíme zaměřit, abychom dosáhli větších dopadů. Také připravujeme naše pětileté, naši pětiletou revizi fungování rýše, což eh, se promítne do revize ze strany komise v roce 2017. Chceme, aby rýš fungoval ještě lépe. Výsledky eh, z tohoto semináře vám dám k dispozici. V tuto fázi bych v této fázi bych eh, znovu chtěl připomenout, že jsme vděční za skvělou podporu, eh, kterou EKA dostává léta eh, tohoto, od tohoto výboru a od naší poslední styčné důstojnice Julie Gerling. REACH je nepochybně týmová, týmové úsilí. já myslím, že jsme prokázali schopnost spolupracovat na úspěchu ECHA členské státy Evropská komise, váš výbor, akreditovaní akcionáři hm, Eh, pardon, aktivizované zainteresované strany a samozřejmě tisíce jednotlivých firm, které rýž dodržují. Teď, bychom, teď bych se zaměřil na a, přínosy eh, REACHy. Jak už jsem řekl dříve, eh, REACH přivodil obrovskou změnu obrácení důkazního břemene k chemické bezpečnosti, požadavek, aby firmy sdílely data a lepší a, řízení rizik, zlepšená komunikace eh, v dodavatelském řetězci a vytvoření obrovské online databáze o chemických látkách v Evropě. Každá z těch změn eh, přinesla své plody, ale v současnosti eh, bych se rád, za, nebo dnes se zaměřím na tu poslední, a sice na databázi, která je online. Něco vám ukážu, je to taková pohlednice. Vezměte si eh, jednku, jednu, než odejdete, jdete je tam vzadu. Jedná se o eh, předběžnou, eh, předběžné oznámení změn, které si myslíme, že revolucionalizuje způsoby, jak se chemikálie budou moci používat. V současné době online databáze poskytuje podrobné vědecké údaje na 120 tisících chemikálích. Tyto informace jsou teď online, zdarma, všichni si je můžou přečíst a použít. Data se týkají i každé eh, látky. Jsou tam eh, schrnutí vědeckých eh, studií o dopadu na člověka a životní prostředí. Je to nejkomplexnější databáze svého typu na světě. Je větší a lepší každý den. S tím, jak firmy podávají žádosti o novou registraci a aktualizují ty stávající. Už teď je to nesmírně užitečné pro akademiky, firmy a ty, Eh, kteří jsou zapojeni do chemické bezpečnosti po celém světě. Také to eh, používají lidé, které zajímají chemikálie a jejich dopady, ale eh, jenom pro ty s významnými chemickými poznatky. Hodně omezené je to pro nás, spotřebitele, kteří nemáme vědecké vzdělání. Myslíme si proto, že ta databáze má obrovský nevyužitý potenciál. Naše revoluce uvolní tento potenciál zařadí eh, eh, data do tří úrovní složitosti a tím pádem to bude užitečnější pro mnohem eh, širší okruh lidí. Ta první úroveň, které budeme říkat infokartička, a víte, hm, jak je zobrazena na tu látku, na té kartičce k té látce, o které jsem hovořil, tam jsou základní informace. Jsou to informace, které jsou užitečné pro mě i pro vás, pro pracující a pro Eh, zainteresované spotřebitele. Další úroveň eh, dodává další eh, podrobnosti a na třetí závěrečné úrovně vědci mohou vidět tu chemikálii tak, jak ji vidí teď v naší databázi. Proč vás na to upozorňuji? Protože tím, že zpřístupníme tato data ještě více, využijeme toho největšího plodu rýče a sice těch dat. Ta data představují za významnou investici eh, mhm. evropského mhm. chemického a kovospracujícího hm, průmyslu a je v našem kolektivním eh, zájmu, aby se to maximálně využilo, ta data. Eh, představte si tu hodnotu v oblasti akademického a průmyslového výzkumu, průmyslové inovace, zdraví a bezpečnosti při práci. Eh, ochrany spotřebitelů a bezpečného využití v rozvojových zemích. Dokážete si představit, jaký poklad tato data eh, představují. Naší vizí je také, že ta data budou používat firmy, aby eh, naplnili další své zdravotní a ekologické povinnosti a také pomohou vzdělávání výrobců, distributorů a spotřebitelů v nakládání s chemikáliemi a v bezpečnější volbě ohledně eh, chemikálí. To také vytvoří eh, eh, tržní poptávku pro vývoj nebo po vývoji zelených chemikálí. Můžete se hrát životně důležitou roli v této revoluci tím, že si položíte otázku, mm, o, až budete se bavit o další legislativě na ochraně životního prostředí. A sice mohou tato data a posuzování rizik, která jsou v říči, být použita pro tento e, účel, například legislativní změny, které se týkají kvality vody, kvality vzduchu a BOZP. E, průmysl i úřady by mohly ty informace v říči použít k naplnění jiných požadavků nebo politických cílů udělali byste opravdu dobře, kdybyste e, ta data použili. Závěrem eh, jsem eh, řekl, že eh, nasíním, kde jsme. Samozřejmě takový nástěn může obsažet, obsahovat jenom několik věcí. Já jsem si vybral několik věcí. Samozřejmě rizika těch nejnebezpečnějších látek, pomoc těm menším firmám, omezení zbytečného testování látek na zvířatech a pokrok v biocidech. Takže nejdříve u toho, co záleží, na čem eh, záleží nejvíce. V rámci našich eh, cílů na rok 2020 jsme se eh, zaměřili na to, co má potenciálně nebezpečný dopad pro lidské zdraví a nebezpečí. Jsou ty látky, o které jde nejvíce tedy. Používáme stejný princip pro volbu témat, která zkoumáme podrobně. A používáme stejný eh, princip společně se českými státy, když rozhodujeme o eh, příslušných opatřeních na omezení eh, rizika. Časem se nám kvalita zlepšuje a naše rozhodování je stále solidnější. Ovšem máme tady ještě dvě dva typy látek, které nám eh, dělají problémy. Jsou to nanočástice eh, a endokrinní disruptory. Hovořil jsem s vámi eh, o nich každý rok a znovu o nich musím hovořit dnes. I dnes analyzujeme složky k výrobě látek v nanoformě. Řešíme jestli příslušná eh, neúdaje stačí nebo nestačí eh, k posouzení bezpečného použití. A mohu eh, říci, že firmy se odvolávají proti tak našim rozhodnutím. V současné době 5 procent našich rozhodnutí je v této oba, je celkově předmětem odvolání, ale 40 u nanoforem. Jakmile je eh, rozhodnutí eh, od, předmětem odvolání, tak je to eh, rozhodnutí neplatné. A to znamená, že firmy nemusí ho dodržovat a to znamená, že se opět nedovíme o více o dopadu těchto nanočástic. Týká se to, některé firmy dokonce jdou proti východisku, že říč se vůbec týká nanočástic. Takže já opakuji svoji naději z minulého roku a sice, že komise bude revidovat přílohy o REACHi, abychom mohli jej efektivně implementovat a snížit právě nejistotu. Něco podobného platí pro endokrinní destruktory. Používáme definici, kterou vytvořila eh, VHO eh, k řešení těchto eh, látek. Ale bylo by jasné pro všechny zúčastněné, kdyby byla kritéria EU pro tuto důležitou látku. Dále eh, malé firmy. Dobře víme, že eh, REACH je náročný pro takovéto firmy a že může mít eh, nepoměrný dopad na menší firmy. Také víme, že příští registrační lhůta v roce 2018 ovlivní řadu malých firm, mnohem více než ty tři tisíce, které se zatím úspěšně registrovaly. A proto, jako jakýkoliv pragmatický moderní regulátor, přijímáme kroky ke snížení té zátěže tam, kde to je možné. Ať už jde o novou v uživatelsky e, přívětivou generaci IT nástrojů k cílené pomoci pro konkrétní e, sektory, jako je průmysl esenciálních olejů, tak k e, vícejazyčním materiálům pro nově příchozí na naše webové stránky. To eh, nerozmělňuje ne, nerozměrňuje rýž pro menší firmy, ale spíš jim to dává eh, podmínky k tomu, aby co nejsnáze naplnili své povinnosti. V tuto chvíli 50 z mých kolegů na, je na navštěvě 40 malých firm ve 13 zemích. A eh, zjišťují, s jakými výzvami se malé a střední podniky potýkají. Chceme pochopit, jak jim nejlépe můžeme pomoci. Za třetí, je tady eh, potřeba minimalizovat eh, eh, testování látek na živých zvířatech. I nadále vidíme, že se používají alternativní mm, testovací metody, což velice vítáme. Mm pokryšení, tedy povzbuzení ombudsmanem a zainteresovanými stranami přijímáme kroky, abychom zajistili, aby alternativy se zvažovaly před začátkem toho procesu, před eh, předložením eh, návrhu na zkoušení na zvířatech. A příští rok se budeme eh, snažit podporovat správné zásady a povzbuzovat firmy, aby používaly všechny alternativy, včetně metody QZAR počítačové, kterou my vytváříme s OECD. Také eh, i nadále pracujeme na nových alternativních eh, zkušebních metodách, tak abychom je mohli eh, použít při registraci na tu příští lhutu z roku 2018. A Nyní eh, mm, posledně jsem se s vámi eh, bavil o svých obavách ohledně biocidu. Dnes vám mohu eh, říci, že jsme zaznamenali určitý pokrok. Asi 500 firm už je na seznamu, kterým umožňuje vyrábět a dodávat biocidy. A dostali jsme prvních 11 žádostí na celounijní autorizaci k uvádění těchto výrobků na trh. Rád bych poděkoval vašemu výboru za podporu a pochopení eh, pro situaci, které čelíme. A sice, že budeme mít potenciálně méně zaměstnanců v roce 2016, kteří by eh, vyřešili eh, více nebo měli řešit více žádostí. Prosím, zůstaňte Eh, tvrdí, eh, tedy eh, svoji podporu a pomozte nám získat dostatek zaměstnanců, kteří by zpracovávali tyto žádosti firm. A řada z nich jsou mimochodem malé a střední podniky. Potřebujeme, aby se uchovala důvěra toho nového systému probiocidy v rámci autori, unijní autorizace. Tak, aby mohli zůstat na trhu Pane předsedo, eh, místo předsedové, vážení členové výboru, děkuji vám za tuto příležitost, že eh, jsem se s vámi mohl setkat a podělit se s vámi o své názory. Doufám, eh, že to pro vás bylo dostatečně podnětné a informativní. Já bych dokonce uvítal i častější příležitost bavit se s vámi, pokud vy byste to považovali za užitečné. Já každopádně se svými zaměstnanci eh, Eh, vám vždycky eh, rádi odpovíme na telefonické nebo e-mailové dotazy. Děkuji vám ještě jednou a těším se na vaše dotazy. Thank you very much. Eh, and, uh... Děkuji. A jak víte, tak my jsme pracovali na tom plánu organizačním, organizačním plánu EKA a my jsme požádali rozpočtový výbor, aby podpořil vaši agenturu, protože víme, že nutně potřebujete další posty navíc, protože jste dostali úkoly navíc. A nyní začneme s diskuzí a hned dám slovo naší kontaktní osobě, paní Gerling. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dancete. Hodně jsme již toho slyšeli ve vašem úvodu a v podstatě jste odpověděl na různé věci, které jsem se chtěla zeptat, ale jedna nebo dvě ještě. První je mm, ten, ta, ta, ta stará lhůta 2018 a tedy osvěta u těch e, uživatelů eh, na konci řetězce. A já vím, že vy jste si vědom e, problematiky uživatelů, především jde o malé střední podniky a, a protože také nesou své povinnosti a je zde ta, ta, ten termín 2018, já e, znám své voliče a vím, že tady ta, to povědomí se buduje pomalu a bude tady asi spoždění. A teď jde o to, jak tedy dostat k ním tyto informace, především k těm malým středním podnikům, aby věděli, že k tomu danému termínu budou mít tuto povinnost. Tedy jak eh, k ním dostat tu informaci, aby to pochopili, protože nechceme je trestat potom za to, že byli nečinní. A za druhé, ještě bych chtěla zmínit SVHC a judikát z minulého měsíce, kdy soud rozhodl o těch složkách, o těch komponentech. A jaký účinek to bude mít pro vás, toto soudní rozhodnutí. Je jasné, že pro dovozy budeme muset eh, se snažit zjistit, jaké je to procento těch jednotlivých složek těch kom, eh, v tom konečném výrobku. A to znamená dost velkou změnu ve způsobu, jak fungujete. Takže mohl byste se k tomu vyjádřit? Já jsem měla otázku na biocidy, ale já myslím, že vy jste nám podal dostatečně aktuální informace. Ještě obecnější otázku. Týká se smlouvy TTIP. Jak víte, my tady v parlamentu, v různých výborech, již jsme v minulém roce o tom obšírně diskutovali a jedno z témat, velkých témat je tedy regulace, aby byla v souladu. A chemikálie jak my jsme zjistili tady, když byl výbor na cestě Washingtonu, tak zjistil, že tady existují velké rozdíly. Ne, že by Evropa vždycky na tom byla o 100% lépe, ne, ale, nebo 100% lépe to ne, ale je to odlišné. A já bych ráda, abyste se vyjádřil ke konzultacím Eh, do jaké míry tedy ten vyjednávací tým eh, konsultuje s eh, vaší agenturou, protože vy jste garantem to, že naše legislativa bude ambiciozní, tedy míním REACH a biocidy. Já se ptám tedy, jak vypadají ta vyjednávání v rámci TTIP, co se týče harmonizace naší regulace. Děkuji. Nevím, tady ještě někdo jiný má otázku. Paní Grostet. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli, výkonný řediteli. Děkuji za diskuzi. Já jsem si vyslechla váš úvod a práce, kterou děláte, i když ještě tady je hodně otazníků ohledně nanočástic a endokrinních mm, disruptorů, takže ale ještě mm, ten termín 2018, pokud jde o registraci těch malých objemů, e, to je velká výzva pro malé podniky e, i středně velké podniky. A konkrétní příklad e, Eh, esenciální oleje, ty se hodně vyrábí v mém obvodu a tam ti výrobci eh, v rámci eh, zemědělského řetězce, tak neakceptují to, že tento výrobek se bude považovat za chemickou látku, ale díky dialogu tak pochopili, že musí respektovat evropský předpis. Jenom bych chtěla říct, vám poděkovat, protože vím, že za posledních rok a 18 měsíců zástupci zemědělců a průmyslu s vámi vedli užitečné diskuze, tedy i s komisí a s vámi, a došlo k velkému pokroku. Různé za, zainteresované strany uvítali to, jak vaše agentura se angažuje v této věci a vy jste prokázali to, že jste schopni naslouchat i e, předkládat návrhy tak, abyste našli společný terén, aby došlo k porozumění, e, poněvadž e, tento průmysl musel řešit, jak se uspůsobit, jak se adaptovat této legislativě, která je užitečná, ale složitá. A chtěla bych vědět, zda dnes nám můžete potvrdit, že skutečně to skončí uspokojivým e, způsobem a můžete nám říci, do jaké míry to případně bude mít dopad na další odvětví v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Krostet, děkuji i za vaši otázku, která se týká esenciálních olejů. To je důležité i pro mě jako téma, vzhledem k faktu, že u mě v mém obvodě tam máme hodně výrobců olejů pro parfémy a tak dále. A i já tedy mám obrovský zájem na odpovědi. A nyní paní Meje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také za přednášku a také za náhled do práce vaší agentury. Jsem nyní jeden rok v parlamentu a proto možná pochopíte mou otázku. Zajímá mě způsob práce. Jestliže hodnotíte substance z hlediska jejich toxicity, jak postupujete? Je to spolupráce s vědci? A nedávno u EFSA jsem se podívala na to, jakým způsobem vznikají vědecké diskuze. A proto bych také ráda pochopila nebo rozuměla činnosti vaší agentury. Jak se dopracujete k výsledkům? Změní se v průběhu CATu? Spolupracujete s vědci z různých členských států? Jak si to mám představit? Thank you very much. And now... Děkuji. Pan Balco nyní. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeptember 1-től k prvnímu září biocidní výrobky a jejich prodej na trhu budou podléhat regulaci, pokud jde o data, která je třeba povinně schromažďovat a pokud jde o e, udělování povolení, licencí a pokud jde o podniky, ty výrobci, ti výrobci budou muset respektovat také nové předpisy. A teď pokud jde o program dohledu eh, IAG Task Force máme. Jako költségeit iš. A takže pokud jde o JOT, tak zde eh, eh, já se ptám, ty podniky, které nejsou součástí těch konsorcí, tedy jak hm, budou hm, moci eh, se dostat k těm datům, budou si muset eh, kupovat ta data od skupiny koncernu I.G. a ten bude moci svévolně rozhodovat, komu ty data bude prodávat nebo poskytovat a za jakou cenu. Takže to je problematické pro malé podniky, jak ty eh, tedy hm, potom budou moci působit na trhu, protože to je de facto narušení hospodářské soutěže. A to je otázka tedy, kterou je třeba se zabývat. A možná bychom mohli mít nějaký jiný způsob rozhodování, třeba když jde o jod, to je aktivní látka, to se nevyrábí v EU a pokud jde o pokud jde o e, ty materiály, které budou muset předkládat, takže možná by za to, o tu dokumentaci, tak možná by za to mohla, za, za to by mohla možná hradit Evropská unie. Eh, protože vy v podstatě tímto zabráníte malým středním podnikům, aby mm, se zapojili aktivně na tento trh. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo panu Dancetovi. Ne, ještě, omlouvám se. Asi možná ještě předtím si vyslechneme komisi pana Berena, který by se vyjádřil k prezentaci pana Danceta a poté dáme slovo panu řediteli ECHA, aby zareagoval na všechny připomínky, otázky. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně stejně jako i ostatní členové výboru, já chci poděkovat panu Dancentovi za prezentaci a zhruba řečeno souhlasíme, souhlasíme s řadou jeho připomínek. Možná, že tady bude pár věcí, na které bych rád reagoval detailněji. On zmínil eh, tu jejich činnost, která se týká udělování povolení. Já souhlasím, u řady látek na seznamu nebyly předloženy žádné žádosti, což je dobrá zpráva, protože se nám to ukazuje, že je možné nahradit takovéto látky, což je v podstatě finální cíl tohoto systému povolování. Příklad, který jste zmínil, který se eh, týká bromion mm, mm, trioxidu a dalších eh, Eh, eh, eh, látek, které nakonec nefigurují v té konečné verzi. To je problematické pro komisi, protože my jsme měli velký, velký počet žádostí od firm, které používají tyto látky a Eh, které to považují za konkurenční nevýhodu ve srovnání s výrobci ze třetích zemí, které mohou třeba ty látky nadále používat bez toho, aniž by museli podávat žádosti a nakonec ty finální výrobky i s touto látkou se dováží do EU. Několik členů parlamentu nám napsalo, eh, poukázalo na ten problém a u těchto látek, kde nakonec hm, spíše jde o bezpečnost na pracovišti, než o jinou bezpečnost, takže asi tady by bylo vhodné přijmout určitá opatření proti rizikům, ale to, tedy tato iniciativa vzešla spíš z parlamentu než z členských států. Souhlasím s panem Dancetem, že je tedy užitečná ta registrace a to je asi největší úspěch eh, nařízení REACH a souhlasíme s jeho apelem, aby ta data se používala i v jiných kontextech, v jiných situacích, tam, kde to bude vhodné a užitečné. A nanomateriály. Pan Dancet se k tomu také vyjádřil. Ano, komise pracuje velice intenzivně a um, připravuje hodnocení dopadu a na základě toho se navrhne novela nařízení REACH, pokud je o nanomateriály, tak aby to bylo jasné. Mm, to je i přání pana Danceta. Ono to vůbec není snadné. Provést to hodnocení dopadu nebylo snadné, protože musíme vyvážit eh, tu potřebu mít více informací s náklady, které to bude znamenat pro firmy, které působí v této mm, velice novátorské oblasti. To platí především pro malé střední podniky. Takže teď eh, hodláme, skon, mm, hodláme tedy vyhotovit hodnocení dopadu do konce roku a hned poté přijdeme s návrhem. Pokud je endokrinní disruptory, já myslím, že váš výbor již slyšel vysvětlení od kolegů z DG Santy, mm, a kteří tedy pracují na kritériích, jak identifikovat tyto disruptory a zároveň si myslím, že podle předpisu REACH jsme si jistí, že tyto látky nebudou přehlédnuty, dokonce několik látek již bylo identifikováno a figuruje na tom seznamu kandidátů, jakožto disruptory endokrinní. Disruptory jsou i toxické pro reprodukci a hm, takže figurují tyto látky již na seznamu. A komise vítá také po rozhodnutí pana Danceta poslat své zaměstnance mm, do malých středních podniků, aby viděli v terénu, jaká je situace. I můj ředitel tuto politiku aplikuje po mnoho let a je to velice poučné pro ty, kteří jezdí po malých středních podnicích, aby pochopili, jaké mají problémy a jak podpořit malé střední podniky, aby mohli i tyto respektovat legislativu. A poslední poznámka, ano. My podporujeme agenturu EKA, aby dělala maximum pro snížení, pro redukci e, testování na zvířatech e, a, e, a by tedy, abychom měli i informace o těch chemických látkách, u kterých se neprovádí tyto testy. Ještě abych zareagoval na paní Gerling. TTIP ujišťuji paní Gerling, že jsme v úzkém kontaktu s agenturou EK a pravidelně konsultujeme jí o těch tématech, které se debatují v rámci TTIP. I mm, my poukazujeme na vývoj na americké straně, třeba pokud jde o klasifikaci látek, takže tady určitě je velice užitečné konzultovat naše kolegy v agentuře ECHA Tedy je to pravidelná praxe. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Dancet. Pane Dancete, máte slovo. Zareagoval. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ten termín 2018, první otázka paní Gerling. Paní Gerling hovoří o těch eh, uživatelích Eh, k mm, downstreamových, ke konci řetězce. Problém je, že malé střední podniky často nechápou svoji roli. Myslí si, že jsou vlastně konečným uživatelem a ve skutečnosti zároveň mohou být dovozci určitých látek, které vyžadují registraci. Takže tady proto je důležité, abychom se pokusili eh, mm, Eh, jim vysvětlit, jaká je jejich role, řada z nich je i dovozci, jsou i dovozci, a abychom jim vysvětlili, že eh, když budou nadále je dovážet, že je musí registrovat, a nebo by museli potom se vzdát této možnosti. Za druhé, je fakt, že ti koneční uživatelé těchto látek eh, samozřejmě asi mají jiné problémy s tímto termínem. Z řady ohledů jim to dělá starosti, pokud samozřejmě kupují eh, hodně malých objemů chemikálí a potom i eh, ty, pokud nebudou registrovány včas, tak potom přijdou o možnost nadále vyrábět, pokračovat ve výrobě eh, podle hm, jaksi těch stávajících technologických postupů. Takže proto chceme těmto uživatelům dát větší možnosti, aby eh, si prověřovali eh, tu registraci dodavatelů chemikálí a tito uživatelé také mají řadu povinností, eh, pokud jde o to, že musí dávat k dispozici ty tabulky bezpečnosti svých výrobků, safety data sheets. A zde ti uživatelé eh, potřebují naši pomoc, aby vytvářeli ty nejlepší tabulky těch svých eh, směsí látek ve výrobcích. Tedy jakmile dostanou třeba vysoký objem, nějaký větší objem, eh, těch látek a musí to potom převést do té tabulky, eh, která reflektuje složení těch směsí. Potom nedáv, ten nedávný judikát, judikát, kterým se pozastavuje výklad, ono v podstatě nedošlo k pozastavení. Tady byl spor mezi členskými státy a tedy něk, určitou skupinou členských států a komisí a ten spor se týkal výkladu v tom smyslu zdali 0,1% eh, postihuje celý eh, článek anebo jeho součásti. Soud jasně eh, konstatoval, že ten předpis je třeba vykládat v tom smyslu, že se dotýká každé části. A, takže efekt eh, eh, nařízení rýč je eh, daleko větší, pokud je o dovozy. A tudíž mm, my mm, zrevidujeme doporučení guidance, tak aby bylo jasné, že tento judikát bude dodržen. Také i se sejdeme s orgány, které mají na starosti aplikaci předpisů a budeme s nimi diskutovat o tom, jak lépe aplikovat tento výklad tohoto eh, článku v nařízení REACH. Také třeba pochopit, že je to povinnost členských států. My podporujeme ty orgány, které mají na starosti aplikaci naší legislativy, poskytujeme jim přístup k údajům, nástroje, ale ve finále je to na nich, aby prověřovali eh, tyto věci eh, v, přístavech, dělali inspekce tam a prověřovali, zdali ti maloobchodníci třeba nebo prodejci, zdali mají dostatečné informace eh, a vědí, jaké je složení těch výrobků a že ten výrobek neobsahuje nějakou problematickou látku, která figuruje na našem seznamu, tedy eh, ve míře vyšší, v objemu vyšší ne, vyšším než 0,1%. A teď pokud jde o TTIP, eh, kolega z komise tady nám potvrdil, že pravidelně s námi konsultují a jenom chci říci jasně, že my nejsme součást vyjednávacího týmu, takže my eh, tedy eh, my se jsme konzultováni, ale na druhé straně již pravidelně spolupracujeme s našimi americkými partnery, protože máme s nimi podepsáno MOU. A k otázce paní Grostet, ta se týká výrobců esenciálních olejů. Já jí děkuji za to, že pochopila, že jsme v minulých měsících vynaložili velké úsilí proto, aby mm, požadavky podle nařízení REACH, co se týče eh, registrace mm, do příštího eh, termínu, tak aby to výrobci dobře všechno pochopili a my jim poskytneme nezbytnou podporu. Vydáme doporučení pro jednotlivá odvětví, aby věděli, jak ten daný sektor, to dané odvětví má co nejlépe aplikovat na řízení REACH. Já osobně jsem se zúčastnil minulé eh, eh, diskuze okolatého stolu v Gracu a mohu potvrdit jenom, že eh, tam jaksi došlo k plnému pochopení o tom, jak tyto látky UVCV nebo ty, které mají tedy proměnlivé složení, jak ty identifikovat. Teď už mají dispozici doporučení, která jsou i zveřejněna na našem webu a my jsme se zavázali, že to přeložíme do jazyku těch zemí, kde e, působí podobní výrobci s podobnými závazky, tak aby mohli jaksi eh, využít těch eh, zkušeností z Francie, protože ta dokumentace, referenční dokumentace je samozřejmě ve francouzštině. A potom tedy mm, eh, toxické účinky těchto látek. My jsme se snažíme identifikovat, co je třeba ještě udělat, aby do jara příštího roku, aby, mm, budou, aby byly k dispozici veškeré dokumenty, aby eh, výrobci mohli eh, pracovat s nařízením REACH, aby to bylo uměrné zatížení eh, také i aby a my, abychom lépe pochopili jejich činnost. Pokud jde o žádost paní Meyer, Myers, jak prakticky zkoumáme účinky látek a jak propojujeme naší metodiku eh, s mm, vývojem vědy, jenom bych zdůraznil, že změna, eh, že eh, rýč mění důkazní břemeno v tom smyslu, že teď je to na výrobci, aby prokázal, že jeho látky jsou bezpečné. To znamená výrobce nebo ten, eh, ten hospodářský subjekt musí, eh, musí provést veškeré studie a poskytnout informace o vlastnostech látek. Tyto informace se potom předkládají v rámci spisu pro účely registrace a my se tím zabýváme v rámci hodnocení. Takže REACH stanoví že my musíme proskoumat alespoň 5 žádostí o registrace tedy, a musíme tam mm, tedy proskoumat kvalitu informací v těchto e, žádostech. Takže my si vybíráme ty spisy pro účely toho hodnocení a vždycky zkoumáme, analyzujeme ty, tu dokumentaci v tom smyslu, zda je dostatečně kvalitní, zda splňuje požadavky na informace podle nařízení REACH a pokud ne, tak vydáme to, čemu říkáme compliance check decision, rozhodnutí o souladu a požádáme o další informace od přihlašovatele té látky. A návrh rozhodnutí se tedy pošle tomu přihlašovateli, který nám poskytne další informace, zpětné informace a také se pošle i e, příslušném výboru v členském státě, kde zasedají experti členských států, kteří se tímto naším návrhem rozhodnutí také zabývají. Důležité je mm, mm, mm, vývoj toho, co se považuje a nepovažuje za akceptovatelné jako informace, protože to se aktualizuje i e, v kontextu příloh, změn příloh, to dělá komise, anebo v kontextu těch našich doporučení, takzvaných guidance, kdy se, mm, to je takové ponaučení, kdy se vysvětluje těm přihlašovatelům, tedy co se za informace bere do úvahy, co ne. A také i my pravidelně jsme v kontaktu, my pravidelně provádíme testování, máme na to testovací metody a bereme do úvahy vývoj, tedy pardon, testovacích metod i vývoj vědy a mm, zkoumáme nové testovací metody, které třeba by mohly nahradit testování na zvířatech. A také jako agentura ECHA mm, my jsme mm, vědecké poznatky, je, to je naše priorita do budoucna, to znamená, my teď společně spolupracujeme s členskými státy a s komisí, aby e, to, e, co je akceptovatelné jakožto nové metody testování, e, aby se to vždycky vzal do úvahy, abychom jaksi sledovali vývoj vědy a metod. A pokud jde o pana Valhoste, takže ano, to je otázka týkající se biocidu. Mm, máme zde nařízení o biocidech, to je jedno ze čtyř nařízení, se kterým pracujeme. A jenom abych vám nastínil kontext ale eh, rozpočtově figuruje v různých rozpočtových položkách, takže eh, ty tržby příjmy z biocidů, tedy z, eh, ty se budou používat na biocidy a příjmy mm, z nařízení REACH zase na mm, aktivity REACH, takže to je odděleno naší činnosti. Teď pokud jde o sdílení údajů pro jod, jod je jednou z látkou, kde pořád ještě mm, se pracuje na revizním programu. To znamená, že e, zde, mm, pokud tedy tím hlavním přihlašovatelem té látky je jedna firma, jeden koncern, který dováží, dostává tedy od na trh, tak potom požadavek nového nařízení je, že ti alternativní e, Eh, dodavatelé také musí mít eh, k dispozici včas tuto přílohu. A pokud jde o sdílení dat, výměnu dat, sdílení dat, takže komise eh, vydala doporučení, jak je třeba si vyměňovat hm, nebo sdílet data a jaké náklady, za jakou cenu na trhu s biocidy tedy jak eh, ten, kdo má ta data v držení, jak je, je má dávat k dispozici těm, kteří je potřebují pro účely působení na trhu podle principu základ, zákazu diskriminace a proporcionality. Máme podobný úkol v případě e, sporu, když je zde spor mezi těmi subjekty, když e, takže tam, když ta firma nesouhlasí třeba eh, s těmi náklady, za, které si účtuje ta druhá firma za data, tak mm, se na nás obrátí a my potom mm, řešíme tyto spory. Takže pokud takový spor teď máme na stole, tak já se podívám a sdělím vám to. Vy jste také zmínil možn, možnost narušení hospodářské soutěže, ano, zde. Ale e, my nejsme povinni dohlížet nad e, dodržováním práva hospodářské soutěže, ale pokud dojde k nějakému porušení, tak to potom se řeší před vnitrostátními soudy. A potom je možné i e, tedy případně kontaktovat Evropskou komisi zdali Evropská unie může hradit podobné náklady, to asi se neplánuje, pokud vím, zatím teď se toto neplánuje. Pane předsedo, já myslím, že tímto jsem asi zareagoval na všechny otázky. Děkuji. Děkuji. Děkuji za jasnou odpověď. A já myslím, že tím můžeme uzavřít slyšení. No, nebylo slyšení, aha. Výměnu názoru s ředitelem agentury ECHA a děkuji ještě jednou, že jste hovořil tak jasně a že jste odpověděl na všechny otázky našich kolegů. Děkuji a uvidíme se odpoledne. Budeme pokračovat a teď tady budeme pokračovat se fúzí koordinátorů, se všemi koordinátory. Děkuji.